jménem parlamentu dnes bych chtěl eh, eh, zde vzpomenout Nicole Fonten, která nás opustila před pár dny po dlouhém politickém životě, který věnovala společnosti a boji za ideály, které prosazovala. Je to vzpomínka plná uznání a vděku. Byla zvolená poprvé v roce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 23 let vynikající členkou eh, našeho parlamentu, kdy přerušila to pouze na dva roky, kdy byla ministriní ve Francii. Podle, po tuto dlouhou dobu se seznámila velice dobře eh, s institucionálním politickým životem Unie a Evropským parlamentem a mm, posilovala naše instituce jako místo eh, předsedkyně odpovědná za za dohadova, dohadovací řízení, tak posilovala vždy Mm, roli parlamentu a hodně, mm, ho za hodně dlužíme a mm, ona vlastně byla poté zvolena po Simone Weil druhou ženou předsedkyní parlamentu a e, skutečně ona představovala ten ideál, e, e, že jsme jednotní v rozličnosti a ona já chci eh, zde vzpomenout tuto stránku naší historie, protože za eh, touto symbolikou je velká angažovanost eh, a ona ona se držela pevně svých zásad a své politické linie během celé kariéry. Samozřejmě se všichni lišíme, ale v naší rozličnosti je právě to bohatství. A e, my máme ale všichni společnou e, kulturu starou tři tisíce let. Někdy máme odlišné zájmy, ale my všichni sdílíme stejné základní hodnoty a pouze pokud budeme jednotní, tak budeme schopni je obhajovat a budeme prosperovat na světové scéně. A i takto v tomto duchu jménem parlamentu podepsala Chartu základních práv za Evropský parlament tedy před 18 lety. byla přesvědčena, že e, to náleží právě našemu parlamentu, aby všude ve světě šířil naše hodnoty a především tam, kde je e, demokracie pošlapávána. A e, i proto ona především se zaměřovala na Afriku. My jsme jediným regionem na světě, kde již neexistuje trest smrti. A takže proto musíme kritizovat situace, kdy jsou pošlapávána lidská práva, práva žen, novinářů, když jsou persekováni političtí oponenti a my musíme nést toto světlo základních práv. A i to bylo přesvědčení Nicole Fontaine od svého zvolení do funkce předsedkyně v roce 99, tak Paul Fontaine také i Eh, zdůrazňovala, že je třeba více se přibližovat evropským občanům a já chci tedy jí vzdát hold, protože ona eh, mm, svým dílem, svým životem, tím, že byla přítomna v terénu u občanů, tak eh, ona mm, byla přítomna všude, na všech konferencích, při všech akcích a právě chtěla být blízko lidem a to, je, to bylo zásadní pro ní, pro Nicole Fontaine a to i znamenalo, že ona byla schopná naslouchat a měla velké přes, přesvědčovací schopnosti a to především v době, kdy se přijímala jednotná měna eh, když eh, i eh, kdy euro, euro vzbuzovala velké naděje u Evropanů a zde vlastně i díky zprávě Fonten my jsme mm, mm, přijali konkrétní gesta jako mm, alokace prostředků pro zbližování občanů. Vytvořily se ty eh, twinningové programy a tato blízkost je zásadní více než kdy jindy. Musíme být blízcí občanům. Nicole Fenten byla odvážnou ženou uměla předvídat eh, a v době, kdy Talibán ničil Afganistán, tak ona do eh, parlamentu pozvala velitele masu a to proti názorům všem i eh, pro, pro, i pro ti mm, takovému laxnímu přístupu západních vlád i, palestin, i předseda palestinské legislativní rady, i předseda Knesetu také díky ní přijeli do našeho parlamentu na eh, summitu v NIS. V roce 2000 se jí podařilo přesvědčit Tony Hoblera, že je třeba podepsat chartu základních práv Evropské unie a ve svém zahajovacím projevu eh, v roce 99 tak eh, říkala, že je dnes velice naléhavé, aby Unie dostala opět svůj smysl. A věci se moc nezměnily od té doby, takže je to na nás, abychom my navázali na práci této vynikající kolegyně, která uměla hovořit s lidmi náleží nám, abychom opět probudili nadšení a i ten pocit sounáležitosti s tímto velkým projektem za Evropský parlament jménem parlamentu. Díku, děkuji vám, paní předsedkyně, milá Nikol, za to, čím jste byla, za eh, odvahu, za trpělivost, eh, se kterou jste pracovala ve službách občanů. A jak jste často říkala, je třeba vytvořit unii, která bude trvat na věky. Děkuji. A nyní dám slovo panu Vébrovi. Na čtyři minuty, aby mohl pohovořit o Nikol Fonten. Máte slovo. The president, your colleagues. Pane předsedo, drazí kolegové, jako EPP jsme velice smutní ztrátou Nikol Fonten a naše upřímná soustrast směřuje k její rodině a přátelům. Rodina PP přišla o jednoho ze svých největších členů. Ztratili jsme věrného přítele, který nás doprovázel takřka 23 let během eh, své kariéry byla Nikol velice aktivní v oblasti vzdělávacích politik. Věděla, že naše společnost potřebuje hodnoty, a věděla, že klíčem k hodnotám je vzdělávání. A to je zcela zásadní hodnota křesťanské demokracie. A Nicole Fontaine byla velkou křesťanskou demokratkou, byla také přesvědčenou Evropankou, byla první žena v EP, z EPP, která se stala předsedkyní Evropského parlamentu a byla silnou předsedkyní. Nedávno Nicole Fontaine nás vyzvala, abychom znovu zahájili naše aktivity v Evropě tak, abychom ji nasměrovali do takového projektu, se kterým budou moci jít i občané. Pojďme přijmout tuto Nikolinu výzvu ve jménu křesťanské demokracie, ve jménu této silné ženy a ve jménu přesvědčené Evropanky. Děkuji vám. Je zřejmé, že pan předseda Weber eh, jménem všech politických skupin připomněl osobnost Nicole Fonten, eh, tak jak ji Froštat i připomněl Simon Weil a je třeba, abychom teď drželi minutu ticha. Děkuji i děkuji panu předsedovi Peteringovi, který eh, přijel, aby si s námi připomněl osobnost Nicole Fontaine. Milí kolegové, dámy a pánové, od pátku